everybody, so everybody who is not... Dobrý den, zdravím vás všechny. Ehm, kromě mě tady v sále se mnou nikdo není, což je smutné. Doufám, že jste ale všichni připojeni. Musíme začít. Nejdříve přijetí pořadu jednání a pár technických informací ohledně zasedání Interakcio, které znovu používáme. Máme tlumočení ve francouzštině, němčině, italštině, angličtině, řeštině, španělštině, portugalštině, češtině, maďarštině, litevštině a slovenštině. Pouze aktivní účastníci, kteří se přihlásili na seznam řečníků, si mohou vzít slovo a ne budeme brát spontánní přihlášky do diskuze. Když nemluvíte, tak si prosím vypněte uh, mikrofon, mute, a uh, také um, je důležitá identifikace. Pasivní účastníci eh, mohou poslouchat, anebo můžete sledovat zasrání přes web streaming. Eh, kdyby bylo špatné připojení, tak pasivní účastníky požádáme, aby se odpojili. Dnes budeme hlasovat o dvou otázkách na ústní zodpovězení a potom také eh, k dalšímu textu, pokud jde o odbornou přípravu pro udržit, udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Jak pravděpodobně všichni víte, Ample je jeden z prvních výborů, který používá um, aplikace IP Vote. Tuto aplikaci by do konce roku měly začít používat všechny výbory. Většina z vás se zúčastnila úspěšného testu v pondělí a já vám za to děkuji. A teď tedy vysvětlení eh, vzdáleného hlasování, ověření kvora a zahájení hlasování. Už jste k tomu dostali e-mail, kde to máte popsáno krok za krokem, jakým způsobem připravit hlasovací lístek a poslat ho. První hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu rezoluce bude probíhat od 9 do 10.30. Až zahájíme hlasování, tak dostanete um, e-mail, kde bude odkaz na online formulář nebo online, online hlasovací lístek a e, toto bude přístupné během spuštěného hlasování. Online v rámci IP Vote nastavíte, jak chcete hlasovat, e, vygenerujete si PDF, které vytisknete, podepíšete a potom pošlete na Ample Vote, zavinač Europarl, Europa, EU. E Takže toto můžete udělat ve chvíli, kdy je hlasování zahájeno do 10.30. Pokud budete mít technické problémy, tak ehm, se můžete obrátit na IT podporu. Teď tedy ověříme kvorum pro první hlasování. Chci požádat vás všechny, všechny členy, kteří jsou vzdáleně připojeni, přihlašte se, zvedněte ruku, zmačkněte příslušný knoflík a Potřebujeme minimálně 14 členů, abychom mohli spustit hlasování. To máme, takže vám děkuji. Takže teď zahajuji první kolo hlasování, bude trvat hodinu a půl přibližně. Teď pod číslo 5. Um, víte, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci je solidární fond, eh, který financuje tržní opatření um, pro školování, hledání nových pracovních míst v kontextu situace, kdy lidé přicházejí o pracovní místa, což je důsledkem finanční a ekonomické krize, ale jsou tady i další důvody restrukturalizace, automatizace a digitalizace. Třetí, eh, tři trialogy k EGF proběhly v lednu a 15. a 27. října a další trialog je naplánován na 12. listopadu. Spravodajka a místo předsedkyně, která vedla vyjednávací tým, byla paní Blinkevičutem a teď pro nás bude mít výsledek eh, dvou trialogů z října. Takže paní Blinkevičute, máte slovo na pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jste právě řekla, k EGF proběhly tři trialogy. Dva z nich proběhly v říjnu, ten třetí Včera podařilo se nám postoupit ku předu u důležitých témat pro parlament. Dohodli jsme se ohledně digitálních záležitostí, adaptovaná pracoviště, bezpečná pracoviště a také jsme se dohodli ohledně názvu fondu. Máme také jedno ustanovení, kde se uvádí, že prostředky z fondu by se měly použít pro propuštěné zaměstnance. Ale pak jsou tady témata, o kterých jsme se nedohodli, například referenční období a jeho prodloužení, potom přístup eh, k takzvaným potřebným skupinám a eh, oběma pod, objem podpory. Ka- rada nesouhlasila s tím, že by se vyřešila otázka péče o děti, i když v minulosti na naše návrhy nahlížela pozitivně, ale potom své stanovisko změnila a my doufáme, že se dohodneme ohledně příspěvků na děti. A snad to bude v souladu s naším návrhem navýšit částku až na 25 000 eur. U některých témat eh, se rada rozhodla, že ještě počká a nechá ta témata na finální fázi vyjednávání. My jsme ale neočekávali, že by se všechno vyřešilo už včera. Jsou tady ještě nedořešená témata, která se týkají i horizontálních otázek, aktiv přenesené pravomoci, doba trvání fondu a hodnocení posouzení. Pak jsou tady další eh, nedořešená témata, například ta finální fáze vyjednávání ohledně víceletého finančního rámce. Ještě nemáme veškeré podrobnosti. Já jsem se řídila instrukcemi eh, našeho managementu, vedení parlamentu a musím říct, že nevím, kdy se nám podaří eh, schválit tu dohodu. Nejdříve si musíme počkat na výsledky vyjednávání o víceletém finančním rámci a potom bychom měli analyzovat ta hlavní témata. Jak řekla paní předsedkyně, další trialog by měl proběhnout 12. listopadu ale všechno bude záviset na vyjednávání o víceletém finančním rámci. Doufám ale, že se nám brzo podaří dořešit všechny otázky a přijmout to, protože je to nutné. Děkuji. Děkuji vám, paní Blankovičute, za veškeré informace ohledně trialogu a doufám, že brzy se vám podaří dokončit eh, tato vyjednávání s radou. Vím, že to není jednoduché, protože Ehm, ještě nemáme dořešený VFR. Teď bod 6, prezentace paní Blandemova, která eh, je úřednicí z Evropského institutu pro rovnost žena mužů, EIG. Ráda vás tady eh, vítám. Paní Mor, vy představíte zjištění institutu, pokud jde o postavení péče do středu úsilí o oživení EU. Eh, tento rok je 25. Eh, výročím Pekingské deklarace a platformy pro akci. Je potřeba, abychom my a další výbory prodiskutovali ehm, toho, čeho bylo dosaženo a také budoucí výzvy, pokud jde o práva žen a dívek a také rovnost pohlaví. Teď vám tedy dávám slovo, máte 10 minut na prezentaci. Thank you very much for inviting IGA to... Děkuji mnohokrát, že jste EIG pozvali na toto zasedání. A jsem velmi ráda, že tady dnes mohu být. Doufám, že vás přesvědčím, proč musí péče být srdcem jakékoliv reakce ze strany EU. Nejen z hlediska samotné péče, ale z hlediska sociálních dopadů. Pandemie koronaviru jasně zdůraznila, jak důležité jsou pečovatelské služby, ať už placené nebo neplacené. Jsou zásadní pro fungování naší společnosti. V rámci této prezentace eh, bych ráda využila eh, nálezy hlavního výzkumu o péči ze strany EIGE, eh, Chorvatské předsednictví se soustředilo na dlouhodobou péči a německé předsednictví se soustředí na nerovnosti v rámci péče. Já se tedy budu soustředit na nerovnosti v oblasti neplacené péče v domácnosti, na potřeby péče v EU, na samotný sektor péče a na předběžné dopady koronavirové pandemie, které všichni vidíme. Nakonec zmíním politická doporučení, která vznikla na základě této analýzy. Když bereme v potaz neplacenou péči, eh, tak v kontextu této prezentace to znamená tři oblasti. Za prvé péči o děti, za druhé dlouhodobou péči o eh, například seniory, Eh, rodinné příslušníky, sousedy nebo přátele a také domácí práce. V naší analýze jsme viděli, že navzdory dosavadnímu pokroku v oblasti genderové rovnosti v různých částech společnosti je neplacená péče stále v rodinách nerovně rozdělována a očekává, očekává se především od žen. Poslední data nám ukazují, že jen eh, jedna ze tří rodin tuto neplacenou péči sdílí rovně. A já se snažím dnes být velmi pozitivní, protože jinak bych také mohla říct, že dvě třetiny rodin eh, rovné sdílení péče nemají. A tam to břemeno nepřiměřeně nesou ženy. Statistická analýza ukazuje, že zaměstnané ženy v EU v průměru tráví 90 minut denně více neplacenou péčí než zaměstnaní muži. To samozřejmě není eh, celkový objem práce, který eh, tráví neplacenou péči, je to jen ten rozdíl mezi ženami a muži. Ten čas se eh, dělí mezi pěti hodinami na Maltě eh, až po tři hodiny ve Finsku. A tohle je opravdu každý den. Zároveň důležité je zde i složení rodiny, když mluvíme o břemenu neplacené péče, tedy jestli jsou v rodině malé děti, osoby s postižením a tak dále. Ale zjistili jsme, že důležitá je i pracovní charakteristika. Například u žen panují opravdu velké rozdíly. Ženy, které mají nejisté zaměstnání, často nesou větší břemeno neplacené péče oproti ženám se stabilními pracovními místy. Zjistili jsme, že eh, genderové rozdíly v péči mají obrovský efekt nejen na jednotlivé ženy, ale na pracovní trh celkově. Péče vyžaduje po 7,7 milionech ženách, aby nebyly na pracovním trhu. A u mužů je to jen 450 tisíc. Pandemie toto číslo ještě dále zvýší. Mluvíme o ženách, které eh, nehledají práci, které neprochází žádnou přípravou, které jsou úplně mimo trh práce kvůli péči. Toto má následek také na povahu zaměstnání žen, například na jejich odvětví. Eh, dohromady ženy tvoří 46 všech pracovníků na trhu práce, ale v některých odvětvích, eh, které jsou kulturně blížší konceptu péče, tak tam jsou ženy opravdu nadměrně zastoupeny. 72 pracovníků v oblasti vzdělávání jsou ženy, u domácích pracovníků, to je dokonce 89 Kulturně tedy od žen stále očekáváme, že ženy že budou poskytovat péči. A to je problémem pro jejich kariérní svobodu. Zde eh, také vidíme, že 29 žen pracuje na částečný úvazek, které pracují na částečný úvazek, zmínilo, že takto pracují kvůli svým pečovatelským povinnostem. V naší analýze pro německé předsednictví a pro jeho zprávu jsme také zjistili, že nerovnosti v neplacené péči ovlivňují také příjmy. Využili jsme multivarianční regresní analýzu a ukázalo se, že jsou-li v domácnosti malé ženy, eh, malé, malé děti, tak to povzbuzuje příjmy mužů. Využívání služeb péče o děti pak má pozitivní vliv na příjem všech, ale především žen. Když jsou tedy dostupné služby péče o děti, tak vidíme, že se snižují nerovnosti v platech. Statisticky lze tedy dokázat, že využívání a dostupnost eh, služeb péče o děti nám pracuje proti nerovnostem v oblasti odměňování. Co se týče eh, potřeby péče, zde vidíme, že většina těchto čísel je z doby před pandemí a dá se očekávat, že ta potřeba v současnosti zásadně roste. Populace stárne a to znamená, že je potřeba stále více pečovatelských služeb, především v oblasti dlouhodobé péče. Zde je stále vyšší potřeba s tím, jak stoupá eh, délka dožití. Většinu dlouhodobé péče ale poskytují neformální struktury, tedy přátelé a rodina. 6,3 milionů pracovníků eh, poskytuje eh, profesionální dlouhodobou péči, ale 41 milionů lidí poskytuje častou neformální dlouhodobou péči. A tohle často je velmi intenzivní a náročné. Někteří pečovatelé eh, musí přerušit své kariéry, musí odejít z trhu práce. 62 eh, těchto neformálních pečovatelů jsou ženy. Předpokládáme, že tato situace, když se kombinuje placená práce a neplacená péče, bude ještě obtížnější, Eh, jak bude pokračovat pandemie. Ne všechny evropské členské státy do cíl dosáhly barcelonského cíle. A, a eh, více než 50 rodin by potřebovalo eh, větší pomoc v oblasti péče o děti. Ekonomická krize spojená s pandemí by mohla ještě zvýšit problémy s dostupností péče o děti. Naše předběžné, eh, předběžná fakta ukázala, že opatření lockdownu ještě zhoršily situaci pro eh, rodiny, které se spoléhají na placené služby. Tyto služby eh, už často nejsou dostupné vzhledem k lockdownu a to pro řadu rodin znamenalo velký problém v kombinaci s placeným zaměstnáním. Samotné odvětví pečovatelství eh, je výrazně feminizované a výrazně podhodnocené. Eh, péče je nedostatečně hodnocená jak v domácnosti, tak na pracovním trhu. Dovednosti, které se s ní pojí, eh, nejsou dostatečně odměňované a nejsou vnímané jako, že mají dostatečnou hodnotu. A to je velmi zjevné v kontextu této pandemie. Vidíme, že jsou zde nízké platy, často náročné pracovní podmínky a ty se často také pojí s nízkou mírou investic. To také znamená velkou zranitelnost v kontextu pandemie, nejen pro samotné pečovatele, kteří uh, jsou stále velmi vystaveni viru, ale také pro uh, osoby, které péči využívají. Viděli jsme, že například osoby v ústavní péči eh, často mají opravdu velkou míru nákazy koronavirem. Potřebujeme lepší investici v těchto odvětvích a lepší platy. To je směr, eh, ve kterém se ještě musíme hodně zlepšit. Chci také zmínit, že je zde opravdu hodně Eh, zastoupeno hodně žen. Ty žluté čáry představují ženy v těchto odvětvích. Ano, děkuji mnohokrát, paní Molár. Má, eh, měla jste tedy 10 minut, bylo to opravdu velmi zajímavé. Eh, ta čísla, která jste představila, byla velmi zajímavá a velmi šokující a rozhodně jde o něco, co musíme řešit. dlouhodobá péče musí být něčím, na čem ještě budeme pracovat. Teď uh, máme první kolo otázek. Slovo budou mít koordinátoři, každý bude mít dvě minuty. Začneme za SAD pane, panem Angelem a pak bude pokračovat paní Maxová za Renew. Pane Angeli, máte slovo. Angel, you have the floor. Can you hear me? Yes, bonjour. Euh, Dobrý den, všechny zdravím. Děkuji paní Moller za skvělou prezentaci. Je vidět, že jste na tom odvedli opravdu velkou práci v EG. Ukázalo se, že pokud jde o péči, ať už je um, za peníze či ne, um, má vliv na situaci a navíc se to vyvíjí v souvislosti s pandemií a dalšími záležitostmi. Péče také eh, vede, nebo ten kontext je takový, že je tady rozdíl mezi eh, situací žen a mužů, takže zase platí, že situace pandemie to ještě zhoršila. Ehm, to eh, neříká jenom Institut EIG, ale je to například i ve studiích MOP a další. Vy jste správně řekla, že pečovat o jiné osoby, to většinou mají na starosti ženy a často to dělají navíc ke svému zaměstnání, ke své práci. A musíme se zamyslet nad tím, jak eh, tuto věc vyřešit jak lépe rozprostřit práci mezi ženami a muži v domácnosti a je potřeba na to upozorňovat veřejnost. A myslím si, že parlament v této věci může být aktivní, my už jsme eh, na tom začali. Je potřeba eh, jasně uplatňovat směrnici o eh, nastavení rovnováhy mezi pracovním a profesním životem a je potřeba také eh, zajistit vzdělávání v této věci už od toho nejranějšího věku. A v Evropě máme také určité eh, struktury pro péči nebo infrastrukturu péče v členských státech, kterou můžeme dále podporovat a financovat. A potom eh, také legislativní kroky v oblasti rovných platů. I to by mohlo pomoci. A víme, že v dnešní době eh, jsou ženy aktivní na všech frontách a snaží se opravdu změnit to paradigma. Vy jste jasně řekla, že v době pandemie se situace zhoršuje a potom Eh, se musíme také podívat na další typy um, změn v Evropě, například extremistické, populistické uh, nálady a zamyslet se nad tím, jestli Evropa dokáže bojovat jak proti eh, koronaviru, tak proti těmto situacím, abychom ještě vlastně podpořili um, boj i proti tomu druhému viru nebo náladám. Angel now will continue with Madame Maxova from Děkuji vám, pane Angele. Potom bude paní Maxová a potom paní Rafalská. Paní Maxová, máte slovo na dvě minuty, prosím. Thank you, Madam Chair. Uh, good morning. Eh, děkuji, paní eh, předsedající, vážení kolegové. COVID-19 nám ukázala, jak zásadní jsou pečovatelé pro naši společnost. Také se ukázalo, jaká asymetrie existuje a jaký eh, dopad měl COVID-19 na většinu domácností. A ženy musou, musí nést mnohem větší břemeno, také se museli starat o děti a Eh, je na nich většina neplacená eh, péče. Pokud jde o dlouhodobou péči, tak to má velký dopad eh, na sladění rodinného pracovního života. Je to důvod, proč ženy musí opustit pracovní trh a má to také dopad na jejich zdraví a blahobyt. A potom, potom to souvisí také s otázkou dlouhodobé péče, protože profesionální eh, péče není dostatečně rozvinutá, je k tomu stížený přístup většině členských států. A proto můj dotaz je následující. Eh, zdali EIG monitoruje infrastrukturu péče a konkrétně eh, služby profesionálních pečovatelů ve členských státech. A pokud ano, můžete se prosím podělit o toto zjištění s námi? Děkuji za vaši práci. Děkuji vám, paní eh, Maxová. A nyní bude pokračovat paní Rafalská za EKR. A potom eh, dáme slovo paní Pereire, nejdříve tedy paní Rafalská. Máte dvě minuty. Dobrý den. We can hear you, eh, Madame Rafalska. Okay. Bardzo dziękuję za ten... Děkuji. Eh, Děkujeme za tuto zprávu. Je to velmi zajímavá zpráva a vidíme, jakým výzvám eh, čelíme. Politika pro rozvoj, pro rozvoj odvětví péče je plné výzev a samozřejmě Eh, souvisí to se zkušenostmi, které jsme získali během pandemie, jak všichni víme. Také víme, že odvětví péče je vysoce feminizováno a podceňováno. A bylo to vždy po dobu mnoha let eh, na okraji zájmu. A ty eh, problémy, které máme nyní, nejsou nic nového. Dlouhodobá péče se zdá být eh, tou nejdůležitější, protože nyní žijeme déle. A neznamená to ale, že přitom máme dobré zdraví. Eh, můžeme také hovořit o institucionalizované péči. A to by mělo být tím nejdůležitějším prvkem. Také péče o děti to má také svoje místo. Proto bych chtěla vědět, jak můžete dát do rovnováhy pečovatelské služby v soukromém sektoru a veřejný sektor, protože já si myslím, že je potřeba, aby tady existovala dobrá rovnováha. A potom, e, pokud se nezvýší odměňování pro pečovatele, tak ty problémy budou pokračovat nejenom po pandemii, ale i za deset let. Je to opravdu velmi těžká práce a pečovatelé pracují na směny a nesou na svých bedrech velkou zátěž. Jak by se mohla situace zlepšit v tomto odvětví? A máte k dispozici nějaké údaje, eh, které se týkají především té dlouhodobé péče? Většinou eh, mm, v tom eh, tyto služby poskytují migranti. A nyní eh, poslední eh, řečnicí z prvního kolečka eh, bude paní Pereira Zague a máte dvě minuty, prosím. Dobrý den, všechny vás zdravím. Eh, chtěla bych poděkovat eh, za tuto prezentaci a úvodem bych chtěla říci, že COVID-19 byl katalyzátorem eh, nedostatku řešení ze strany většiny států a ukázala se strukturální realita zdravotnictví a péče a vidíme, jakým způsobem na to mají vliv nedostatečné investice a to, že nejsme schopni čelit takovým krizím hodně vědců došlo k závěru, že existuje velký deficit v péči a že toto by mělo eh, vést k větší humanizaci v mezilidských vztazích a že by se měly více financovat infrastruktury. Ale paradoxně se zvýšila izolace, to eh, stížilo poskytování služeb a dochází tedy k opouštění. Jedná se o společnost, ve které žijeme, kde eh, vyžadujeme stále větší péči, ale je to zcela v nesouladu eh, s tím, že práce je nejistá a že existuje nerovnost. Tyto, tato péče bude skutečná pouze v případě, kdy to bude poskytováno ze strany Eh, státních eh, institucí, aby to bylo přístupné všem a dostupné. A mám na mysli eh, konkrétně univerzální zdravotní služby a také služby doma a v léčebnách a domovech důchodců. Vzhledem k tomu, že dochází k privatizaci tak je potřeba se vrátit k tomu, aby tyto služby poskytovaly veřejné instituce. Musíme se soustředit na veřejné investice a zasadit to do rámce, abychom měli společnost, kde bude všeobecná univerzální péče pro všechny. Děkuji paní Pereira a nyní dám opět slovo paní Molár, která zareaguje. Paní Molár, máte 8 minut. Eh, děkuji vám všem za tyto velmi stimulující a někdy neúplně jednoduché dotazy. Bohužel eh, jsem neměla dostatek času, tak jsem nemohla představit eh, doporučení, která vzešla z této analýzy. A někteří Eh, jste na to poukázali ve vašich dotazech. Například ten první dotaz, eh, tam jste eh, hovořili o tom, jak je důležité provést směrnici o sladění rodinného a pracovního života. To považujeme za zcela zásadní. Nejenom obecně, abychom změnili vztahy, ty genderové vztahy, aby existovala více vyrovnaná dělba mezi pohlaví, potom také eh, rodičovská dovolená se ukázala jako být velmi užitečná, že eh, tím to také vyřešilo třeba otázku eh, lockdownu a některé země přišly s rodičkou, rodičovskou dovolenou, jejíž cílem bylo pomoci rodičům během pandemie. Eh, a pokud jde o to celkové genderové eh, hnutí a spochybňování genderové rovnosti a hodnoty pro naši společnost, tak je to opravdu velmi alarmující a velmi komplikované. Je potřeba veřejně eh, posílit jakoukoliv příležitost a vystoupit a si, jak je to důležité pro evropský projekt, tedy genderová rovnost, že to je hodnota EU. A myslím si, že přijetí strategie pro genderovou rovnost je krokem správným směrem a sladění rodinného a pracovního života má opravdu velký potenciál, pokud jde o genderovou rovnost, tedy rodičovská dovolená. Já si myslím, že by to mělo být prioritou a e, ještě tím spíše, že jsme v krizi a přijít e, se skutečným e, provedením této směrnice, to by měla být priorita. Pokud jde o infrastrukturu dlouhodobé péče, v EIG. Na začátku roku během chorvatského předsednictví jsme se zaměřili na péči doma, na výzvy, na příležitosti, které zde tkví v té dlouhodobé péči. Máme konkrétní údaje. Eh, dnes nemohu zacházet do podrobností, ale velmi ráda se s vámi podělím o odkaz na tuto publikaci. Jeden aspekt, se kterým jsme přišli, který navrhujeme, je vytvořit rámec pro monitorování eh, ustanovení pro péči, eh, pokud je o dlouhodobou péči v EU. Eh, rámec, který by byl eh, podobný barcelonskému cíli v péči o dítě, protože dlouhodobá péče se stále zvyšuje a kvůli stárnutí populace to je eh, jedna z nejdůležitějších a nejnaléhavějších potřeb, které máme. Je teda je tedy potřeba toto monitorovat, dostupnost této služby a kdo k tomu má přístup. Toto je aspekt, který je velmi dominován neformální péčí, eh, takže mnoho eh, žen eh, tuto službu poskytuje zdarma a je to na úkor jejich ekonomických možností. Potom zde také padl dotaz ohledně potřeby zlepšit pracovní podmínky, především odměňováním v odvětví péče. To je zcela eh, zásadní, protože už po desetiletí se tam neinvestovalo, eh, nejenom doma, ale všude jinde. Eh, a exist, jsou to nestabilní pracovní podmínky, nedostatečné odměňování a proto v důsledku v tomto oboru pracuje velmi málo mužů. Je potřeba zlepšit a regulovat pracovní podmínky v pečovatelských službách, především eh, práce doma, což v domácnostech, což je zcela mimo eh, regulaci. A samozřejmě tím eh, se zvýší nezávislost eh, pečovatelů a to přispěje k tomu, že toto odvětví bude vyváženější, pokud jde o eh, pohlaví a zvýšila by se účast mužů v tomto odvětví péče. A to by vedlo k tomu, že bychom měli mm, společnost, kde by existovala větší rovnost, protože to je věc důležitá pro všechny. EIG eh, toto eh, eh, zkoumal během také německého předsednictví. Je to tedy ta péče v domácnostech a velmi ráda se s vámi o to podělím. A pokud máte nějaké další dotazy, tak prosím dejte mi vědět. Děkuji vám. Very interesting. Děkuji, je to opravdu velmi zajímavé téma. A navíc máme všichni dispozici vaší prezentaci, takže všechny ty data, které jste nestihla odprezentovat, tak to všechno máme k dispozici. A teď si dáme druhé kolo otázek. Členové, každý z vás bude mít eh, minutu 30. A teď prosím jako první paní Homskinel z SAD a potom paní Tria Lenoir za Renew. Takže nejdříve paní Homskinel. Děkuji vám. COVID znamená velké výzvy, pokud jde o oblast zdravotnictví, um, pracovního trhu i pro společnost. Musíme hledat řešení, které asi nikdy nebude dokonalé. Potřebujeme k tomu dostatečné prostředky potřebujeme ehm, stanovit, kdy se pracuje a kdy máme volný čas. Uvědomujeme si, že eh, na ženy to má horší dopad. Bohužel je velmi špatný zvuk, mluváme se velmi špatné připojení. Ženy často musí um, odcházet z práce eh, nebo eh, nevěnovat čas práci, aby se věnovali péči v domácnosti. Navíc eh, mají horší platy a všechno se to zhoršuje ještě v době pandemie. V současné době se často hovoří o environmentální či digitální oblasti, ale my se musíme zaměřit i na to, abychom měli inkluzivnější společnost. A pokud jde o e, dnešní data prezentované EIG, musíme zajistit rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. I pro ženy e, musíme zajistit, aby byly lépe e, odměňovány za práci. Děkuji. Děkuji paní Trie Lenoir a potom paní Dela Pisa za EKR, takže nejdříve paní Trie Lenoir. Děkuji vám, paní předsedkyně. I když máme 16% rozdíl v odměnách mezi muži a ženami, tak to neznamená, že ženy eh, se věnují práci o 16% méně. Eh, jsou tady stále rostoucí nároky na péči a navíc, když se podíváme na rozpočet pro zdravotnické programy do budoucna, tak to členské státy utnuly, škrtaly a proto budeme muset eh, věnovat eh, zvláštní pozornost, aby ehm, péče byla v ústředí plánu pro oživení. Ehm, máme pakt Simon Vejlové a chceme se ujistit, že všechny evropské ženy budou mít k dispozici nejlepší standardy musíme Eh, používat osvědčené postupy a pečovatele podporovat. A měli bychom k tomu využít také příslušné nástroje z EU. Navíc musíme monitorovat eh, nerovnost mezi pohlavími eh, v rámci všech politik. Ženy například ve výzkumu nejsou dostatečně zastoupeny u klinických zkoušek a je tady také nerovnost, eh, co se týče umělé inteligence. Teď se dostáváme na konec eh, kampaně proti eh, rakovině prstu nebo za screening v této věci, takže to musíme věnovat ještě větší pozornost. Děkuji vám, paní Delapisa a pod ní paní Pereira. Takže paní Delapisa.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 nebo se připojí paní Pelop? Paní Pereira, tu máme. Dobře, takže paní Pereira má to slovo. Děkuji vám. Jeden z důležitých prvků při poskytování péče je také formálnost či neformálnost. 80, tak to, to je um, v 80% případů um, péče o závislé osoby um, v neformálních situacích, um, takže v domácnosti. Veřejné služby by měly zajistit uh, infrastrukturu uh, takovýchto služeb, um, aby byly k dispozici a byly kvalitní. Um, protože ne často to tak u zdravotnických veřejných služeb je. A nedostatek takovýchto služeb, to je jeden z důležitých důvodů, který vede k nerovnost mezi ženami a muži v této oblasti. Pokud jde o technické otázky, technický přístup, eh, sociální oblast, odměňování či mzdy, Tady musíme zajistit eh, také patřičnou reakci eh, ze strany veřejných orgánů, abychom dokázali pokrýt veškeré potřeby v této věci. Děkuji a teď ještě jednou zkusíme paní Delapisa. Máte slovo. Sorry, I tried with iPad, but I have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 Mr. De La Pisa, Pisa you, you can speak, but without image we cannot give you interpretation. Otherwise you have to speak English. Okay. Podle pravidel tedy není, není k dispozici tlumočení, pokud není vidět obraz. No, madam, madam de la Pisa, sorry, you have to speak in... Musíte hovořit v angličtině, protože pokud nevidíme obraz, není možné zajistit tlumočení. Okay. Uh, mine about the curse uh, benefit all in many directions. Uh,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 eight of each ten doctors are women. Thank you very much. Yes, thank you very much, Madame Dela. Děkuji vám. A teď předám slovo zpět paní Molár a těším se na vaše odpovědi. Máte 8 minut. Děkuji za vaše otázky. Ptáte se, jakým způsobem řešit to, že tady máme eh, nerovnost, nerovnost nerovnou nálož eh, té péče. A i když dochází k mírnému pokroku, tak eh, nevždy se to vyvíjí správným směrem. My jsme formulovali jeden přístup k veřejné politice jako duální přístup. Na jedné straně potřebujeme ambiciozní dynamická opatření, abychom ovlivnili to, jakým způsobem eh, lidé pečují eh, o závislé v domácnosti, aby tedy ehm, přispívali i muži trochu více. Víme, že mm, ve společnosti, v podnicích, na pracovním trhu Eh, muži, pokud eh, se chtějí zapojit jako eh, otcové, tak tam také mají často překážky, pokud si chtějí vzít třeba otcovskou či rodičovskou dovolenou. Takže jsou takovými pasivními otci a nechávají péči na, na manželce. Potřebujeme tedy dynamická opatření na úrovni rodin, Eh, především eh, nepřevoditelnou eh, rodičovskou dovolenou, tak aby se o děti mohli starat oba dva rodiče. A potom je tady druhá věc. Podpořit rodiny tím, že zajistíme kvalitní, dostupné externí pečovatelské služby – Potřebujeme obojí, jenom tak dosáhneme pokroku, pokud jde o e, rovné e, nastavení péče. A jak řeklo několik řečníků, potřebujeme ještě větší investice. Například e, družiny nebo poškolní péče. Často je to nastaveno tak, že se nemůžou přizpůsobit restrikcím v souvislosti s koronapandemií. pandemií Řada služeb, které byly k dispozici před pandemií, pravděpodobně nebudou k dispozici eh, nyní a to vede ještě k dalším komplikacím. Takže potřebujeme tyto dva přístupy. Rovné nastavení péče na úrovni eh, rodiny a potom také dostupné eh, externí služby. Potom to, co říkala paní Lenoir Eh, máme tady rozdíly v mzdách. Um, německé předsednictví eh, přišlo se zjištěními, že ta neplacená péče, kterou nesou na bedrech především ženy, tak to, je, to velmi přispívá právě k těm rozdílům ve mzdách. Takže nerovnosti v platech musí brát v úvahu i eh, to, jakým způsobem je nastavená péče ta neplacená. To je opravdu eh, v ústředí našich analýz. V tuto chvíli je to ještě naléhavější v rámci pandemie eh, vypracovat evropskou strategii pro sociální péči a sociální ochranu. Taková koordinovaná strategie E, která by vycházela z Evropského pilíře sociálních práv a směrnice o rovnováze mezi profesním a soukromým životem. Máme tam legislativní opatření, ale i ta nelegislativní, například podpora investic, e, zajištění infrastruktur, to je opravdu klíčové. Takže toto je věc, která musí e, dostat ještě větší stimul, větší hybnou sílu a zajistit více investic. Zaměření na péči se musí také podívat na další aspekty genderových nerovností, například v sektoru zdravotnictví. To chceme analyzovat příští rok v rámci indexu genderové nerovnosti v roce 2021 a potom Mm, jste zmínili digitalizaci a automatizaci, které ještě urychlují tyto změny na pracovním trhu. Nevždy eh, je to příznivé vůči ženám. Takže i to je téma eh, toho indexu. Potom dlouhodobá péče a zvyšující se potřeby v této oblasti. Ptali jste se na opatření, které navrhuje EIGE v oblasti dlouhodobé péče. A já jsem říkala, že tady máme nedostatečně vyvinuté služby. Ze dvou důvodů. Zaměření na autonomní um, přístup, um, snaha odpoutat se od institucionalizace, ale zároveň se příliš spoléhá na ty neformální pečovatele. Takže některá opatření, která navrhujeme, ehm, jsou tady ty investice do infrastruktury například, ale také musíme podpořit pečující osoby, včetně zmírňování negativních dopadů um, pečování, co se týče přístupu k sociální ochraně. Mm, pokud někdo prostě musí zajistit pečovatelské služby, jak se naplný úvazek, tak to vede k tomu, že eh, budou mít nakonec menší důchod. Ehm, často se to právě zase týká žen, takže to má negativní dopad na eh, důchod a i na to se musíme zaměřit. Navýšit sociální ochranu zajistit, aby se eh, rodiče mohli vrátit zpět na pracovní trh ve chvíli, kdy se jim změní situace. V tuto chvíli je to opravdu velmi obtížné. Takže zmírnit negativní dopady na pečující osoby a zajistit jejich ekonomickou nezávislost. A potom paní Dela Pisa. Já si myslím, že je důležité um, podporovat eh, péči jako součást lidskosti v rámci naší společnosti. Kulturně, tradičně se to stále očekává spíše od žen, ale tak toto prostě do budoucna dělat nemůžeme. Nemůžeme k tomu takto ve společnosti přistupovat, protože um, je to jaksi zneužívání postavení žen a do budoucna musíme zajistit um, rovné rozložení těchto povinností mezi muži a ženami. Nacházíme se v situaci, kdy opravdu teď můžeme přijít o ten pokrok kupředu, kterého jsme dosáhli, ať už co se týče eh, pandemie či politického zastoupení. Ehm, podařilo se na minulosti dosáhnout eh, pokroku kupředu eh, v oblasti genderové rovnosti, ale bohužel teď v době pandemie se to všechno zase hm, vrací zpátky, je to podkopáno. Je to naší odpovědnost, náš všech a neměly by to být především eh, ženy a dívky, které zajišťují ty, tuto péči. Doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky. Můžete mě kdekoliv kontaktovat, poslat mi e-mail. Pokud byste chtěli nějaké další informace, já vám je velmi ráda zodpovím. Děkuji. Very much, Madame Molar. I, I think... Děkuji mnohokrát, paní Molar. Myslím, že Jistě ještě budeme mít všichni další otázky, protože tohle bylo opravdu velmi zajímavé. 7,7 milionů žen, které nejsou na trhu práce kvůli eh, neplacené péči, 14 domácností, které by potřebovaly další péči o děti. Velmi děkuji za vaše doporučení, především implementace směrnice o rovnováze pracovního a osobního života, především v oblasti rodičovské dovolené pro otce a dlouhodobé péče. To je opravdu obrovská výzva. Toto je teď nejdůležitější oblast péče a situace se nijak nezlepší, naopak se bude zhoršovat. Měli bychom vám tedy opravdu naslouchat, přečíst si všechny tyto informace, čísla a doporučení a já jsem si jistá, že eh, všichni členové výboru si eh, vaši prezentaci vyslechli a budou brát ty, ta doporučení na základě dat a na základě výsledků vašeho institutu velmi vážně, přinese je svým vládám a svým členským státům. Takže děkuji, paní Molard. A teď se posuneme k bodu 7, kterým je právo odpojit se. Jedná se o projednání pozměňovacích Eh, návrhů o zprávě z vlastní iniciativy týkající se práva se a naším zpravodajem je pan Alex Agius Saliba za SAD. Dám mu tedy slovo na pět minut. Děkuji. Uh, už uh, teď proběhly dvě technická zasedání a dva, dvě zasedání stínových zpravodajů. E, hlasovat budeme ve výboru e, v 1. 1. E, prosince a já věřím, že to stihneme. V těchto výjimečných časech potřebujeme zvláštní opatření, která nám pomohou brát v potaz práva pracovníků, abychom jim pomohli jak čelit krizi, tak digitalizaci naší pracovní síly. Myslím si, že právo odpojit se je eh, jedním ze zásadních opatření, které musíme propagovat. A já doufám, že kolegové mě v této iniciativě podpoří. Na zasedání stínových zpravodajů jsme začali debatovat o zásadních částech zprávy a obecně se shodujeme na právu odpojit se, ale samozřejmě zásadní jsou podrobnosti a o těch stále vyjednáváme. E, řešili jsme především otázku přílohy, typu e, nástroje a rozsahu působnosti. V současnosti toto právo explicitně na evropské úrovni neexistuje. Je tedy potřeba teď zvážit eh, jak existující evropskou, tak národní legislativu a my tedy potřebujeme kodifikovat celoevropské právo se odpojit. A k tomu potřebujeme silný nástroj. Musíme vzít v potaz zásadní modality toho, jak mohou pracovníci toto právo využívat a eh, potřebujeme také eh, řešit nové digitální nástroje. Co se týče praktických otázek, ty ponecháme kompetencích členských států a sociálních partnerů. Myslím si, že bychom tedy měli tímto směrem, měli bychom uznat právo pracovníků se odpojit a eh, bohužel zvuk je velmi špatný. Nemělo by právo se odpojit mít negativní důsledky na životy pracovníků. Měli jsme pozměňující návrhy, které eh, zdůrazňují, že je tato otázka ještě důležitější eh, v kontextu koronakrize. Pracovníci eh, musí opravdu mít své právo odpojit se. V posledních měsících toto bylo úplně zásadní. Máme nezbytnou potřebu ještě větší ochrany pro pracovníky, jak v kontextu této krize, tak po ní. Máme zde pozměňovací návrhy, které také uznávají, že by se digitální nástroje pro pracovníky měly využívat správně, efektivně, s příslušnou péčí a příslušným zájmem o práva pracovníků. Pracovníci by neměli být, eh, by se neměli bát šikany a pronásledování za to, že se odpojí. Eh, měly by být možnost vypnout svá elektronická zařízení a zaměstnavatele by neměli vyžadovat, aby zaměstnanci byli dostupní mimo své pracovní hodnoty, eh, hodiny. Zároveň eh, je zde otázka implementace a vymáhání tohoto práva. Pracovníci na dálku často potřebují své právo odpojit se ale uh, tyto otázky jsou všechny propojeny a my potřebujeme, aby komise vytvořila preventivní opatření, která uh, umožní toto právo. Řada zaměstnanců v posledních měsících pracuje z domova a my potřebujeme zdůraznit, že právo odpojit se se netýká jen práce na dálku a z domova. A eh, potřebujeme, aby zde byly opravdu dvě, dva oddělené nástroje. Působnost tohoto nástroje se nevztahuje jen na pracovníky na dálku a právo se odpojit bychom měli zaručit všem pracovníkům, včetně pracovníků na dálku, ale e, není to otázka jen jich. Já doufám, že e, zachováme toho pozitivního ducha, kterého jsme měli na dosavadních zasedáních a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Každý bude mít dvě minuty. Začneme panem Zdechovským za EPP a pak bude pokračovat paní Jana Tom. Já se omlouvám, ani jeden z nich není připojen, ani Renew, ani EPP. Takže pan Zdechovský a paní Tom nejsou připojení. A zkusíme paní Sáru Matie za zelené. Madame Mathieu, you have... Uh... Paní Matie, máte dvě minuty. Madame Mathieu, can you push the speak? Paní Matie, zmáčkněte prosím tlačítko speak, máte slovo. Ano, slyšíte mě? Ano, můžete mluvit. Děkuji mnohokrát, děkuji i zpravodaji za eh, jeho zdůraznění práva odpojit se. Já toto právo úplně podporuji. Když se podíváme na vlámskou situaci, tak výzkum ukazuje, že polovina našich pracovníků je neustále dostupná. To vede ke zvýšení stresu a zároveň stále eh, eh, více lidí trpí syndromem vyhoření. Důvodem je, že se vlastně nemohou eh, po pracovním dní zotavit. To musí být možnost. Lidé se musí po práci moci zrelaxovat. Musí být schopni vyprázdnit svou mysl. Eh, Francie má eh, zásadní průkopnickou roli v legislativě, moje země také učinila pokroky, ale eh, například se zde řeší, že by pracovníci nemuseli být dostupní na e-mailu po šesté večer, protože je to lepší pro pracovníky a tím i pro firmy. Vzhledem že k tomu, že koronakrize zvýšila počet pracovníků z domova, tak eh, to je ještě důležitější, protože pro lidi se stírá hranice mezi prací a domovem. Za mou skupinu chci zdůraznit, že je pro nás velmi důležité uznat roli eh, Výboru pro ochranu zdraví. Musí mít roli eh, komunikátora, mezi pracovníky a zaměstnavateli. Potřebujeme tedy vytvořit programy, které by toto umožnily. Já jsem si jistá, že s kolegy dosáhneme kvalitního textu. Děkuji, teď zkusíme pana Zdechovského. Ne, paní Tom. Pan Zdechovský ještě není připojený, ale paní Tom, máte slovo. Dvě minuty. Já se omlouvám, moje kamera je úplně na špatném místě. My vás slyšíme a i vás vidíme. Tak, promiňte, můžete se prosím dívat do kamery? Ano. Já se omlouvám, připojila jsem se z jiného zasedání. Předpokládám, že řešíme právo se, že ano? Ano, paní Tom. Máte slovo jako stínová zpravodajka na dvě minuty. Ano, eh, já k tomu mám příspěvek, ale jen jsem se chtěla ujistit. Bohužel kvalita zvuku je velmi špatná. Měli jsme dvě zasedání stínových zpravodajů a shodli jsme se, že je velmi důležité prosazovat právo odpojce. Předlo, předložila se celá řada pozměňovacích návrhů a potřebujeme tedy řešit otázku pracovníků na dálku, především dnes, v této době Mluvili jsme také o otázce využívání digitálních nástrojů v průběhu práce. To je problém, který je potřeba řešit a podívat se na něj šířeji. Spravodaj eh, se také zaměřil na otázku práce na dálku a potřebujeme zde také společnou definici. Děkuji. Děkuji. Jak je na tom pan Zdechovský? stále není připojený, takže zkusím paní Lici za ID. Paní Lici, máte slovo. Dvě minuty. Dobré dopoledne všem. Chci poděkovat panu Salibovi za jeho práci. V průběhu pandemie jsme všichni museli zareagovat zvláštním, výjimečným způsobem. A myslím si, že text by toto měl odrazit. Mé pozměňovací návrhy za skupinu ID jsou takové opatrnější. My samozřejmě podporujeme právo odpojit se, ale e, chceme, aby členské státy především brali v potaz otázky, které už jsou součástí existující legislativy. Eh, Chtěla bych, aby Evropská komise předtím, než vytvoří novou směrnici, věc prodebatovala s členskými státy a tak podpořila právo odbojce a také regulovala využívání existujících digitálních nástrojů a využila existující legislativu. My tedy v současnosti nesouhlasíme s tvorbou nové směrnice, myslíme si, že by to ze strany EU byla přehnaná regulace. Samozřejmě netvrdím, že nikdy nemůžeme změnit názor. Na dosavadních zasedáních stínových zpravodajů jsme řešili otázky, které jdou eh, za rozsah samotného usnesení. Než ale naše skupina bude pro směrnici, chceme zajistit, že to nevytvoří přehnané břemeno pro malé a střední podniky, pro pracovníky a pro zaměstnavatele. Chci také zdůraznit význam eh, genderové otázky a role žen. V několika příštích měsících budou pravděpodobně v řadě členských států zavřené školy, takže ženy budou často pracovat z domova, eh, děti se budou učit z domova a my musíme v tomto otázku řešit, eh, v tomto kontextu řešit otázku zaměstnání žen. Děkuji. Teď přejdeme ke stínové zpravodajce za ECR, paní Šidlo. Že mám vątpliwości. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěla bych říci, že máme určité obavy, pokud jde o tento návrh zprávy, především pokud jde o právní nástroj, protože by to měla být směrnice. Dovolte mi připomenout, že už máme směrnici z roku 2003, která se týká pracovní doby a tam není žádná kategorie nějaká mezi tím, mezi pracovní dobou a dobou odpočinku. Já si myslím tedy, že za prvé, co bychom měli udělat, je eh, vytvořit pojítko mezi směrnicí, o které hovořím, a jakoukoliv novou směrnicí. Za druhé, návrh směrnice na právo odpojit se tak eh, tam vidím určité pochybnosti v porovnání se směrnicí z roku 2003, tedy ta eh, flexibilita kontaktu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v, konk- v konkrétních eh, situacích. A pokud jde o pozměňovací návrhy, tak tam se ukázalo, že politické frakce k tomu mají odlišný názor. A musím říci, že my eh, v českých státech eh, máme různá řešení. Proto si myslím, že bychom nejdříve měli zjistit, eh, jaká řešení už se naskýtají v českých státech. Mnoho z pozměňovacích návrhů, které byly učiněny, ukazují na to, že mnoho poslanců mm, si činí starosti kvůli zátěži, která by to eh, představovala pro zaměstnavatele. A potom tady chci ještě zmínit pravomoci členských států právě v tomto tak komplikovaném období, kterým je COVID-19 a situace národních ekonomik. Eh, bylo mi řečeno, že pan Zechovský je napojen. Eh, pan Zdechovský, prosím, za PPE máte slovo. Thank you, Madam Chair. I wish you all best. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám všechno nejlepší z České republiky a omlouvám se, že moje spojení nebylo dobré. Doufám, že mě eh, slyšíte dobře a že spojení je dobré. Chtěl bych eh, poděkovat mému příteli, Alexovi Salibovi za jeho nadšení a za vše, co udělal k tomuto tématu. Souhlasím v tom, že na to musíme pracovat, že musíme pokračovat v této práci, ale u mnoha bodů mám jiný pohled na věc jak by se to tedy mělo učinit. A na minulé schůzi stínových zpravodajů jsem řekl, že budu spolupracovat co nejvíce budu moci, ale že budu realističtější a doufám, že Alex eh, s tím bude souhlasit. Chtěl bych zopakovat, že bychom neměli eh, spěchat. Jedná se o novou směrnici. Já už jsem minule vysvětlil, že já mám obavy kvůli administrativní zátěži. A také pokud jde o schopnost členských států provést takovouto směrnici rozumným způsobem. Co je pro mě důležité, je, abychom neodmítali úlohu sociálních partnerů. Během eh, mnoha schůzí jsme se minulé měsíci sešli s, s těmito partnery a eh, zazněla tam obava o budoucnosti, protože eh, sociální partneři přišli s rámcovou dohodou pro digitalizaci v červnu 2020 a tam byla takzvaná měkká opatření, ohledně práva odpojit se. A měli bychom vyčkat, jak se toto provede, protože je to velmi důležité a to nám dá signál, že v mnoha členských státech a kolem Evropy se může změnit mnohé. Já bych chtěl zopakovat, že Eh, naši kolegové a já eh, myslíme to, co jsem řekl ohledně směrnice a budeme na tom pracovat. A pokud je o směrnici ohledně sladění rodinného a pracovního života a další legislativa, která se týká toho, eh, kteří zaměstnanci nemusí být k dispozici, zaměstnavateli, tedy neustále a bez přerušování. Já si myslím, že místo toho, abychom přijali směrnici, tak bychom měli eh, vyvíjet větší nátlak na zvyšování povědomí ohledně mentálního zdraví a ohledně té výhody být eh, odpojen. A to by mělo spadat do stávající legislativy. A já už jsem vyjádřil své obavy, řekl jsem to zpravodaji a řekl jsem, že jsem byl překvapen, že se vyjednává o e, textu směrnice a ne o textu e, nařízení. E, já jsem trošku unaven. Já se těším na to, že mi poskytnete aktualizovaný Eh, dokument a doufám, že budeme mít konstruktivní debatu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Kosmovi Zague, paní Rondinelli, prosím. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, dobrý den všem. Toto právo na odpojení se by mělo být eh, zásadním právem, protože během pandemie jsme byli svědkem toho, že eh, práce na dálku se používala pouze občas a dnes vidíme, že všichni, kteří pracují v terciárním sektoru, tak musí pracovat na dálku. Souhlasím tedy s tím, co říká pan zpravodaj a jsem plně přesvědčena, že je potřeba mít směrnici, abychom eh, skončili s takovýmto novým způsobem nejisté práce a abychom zabránili tomu, že členské státy budou fungovat eh, každý jinde. Je důležité, aby ta práce byla stejná Eh, kdy se jedná o to, že eh, není fyzická přítomnost. Já jsem přišla s několika pozměňovacími návrhy, abych přispěla k tomu, že text by měl být lepší, především pokud to jde o to, že zaměstnanci mají právo na informaci, ale také co se týče eh, lhůt, pracovní doby a doby odpočinku. Myslím si, že toto je velmi důležité, protože tady se objevují i jiné aspekty, třeba jakým způsobem budeme hodnotit eh, produktivitu. Já si myslím, že toto je nástroj, který umožní, že ta práce bude vyváženější Děkuji vám, paní Rondinelli. Nyní dám slovo panu Olsonovi, který je zástupcem Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Máte slovo? Okay, so Mr. Olson is unfortunately not connected. Bohužel pan Olson o, není napojen, takže si nemůžeme vyslechnout Evropskou komisi, proto dávám slovo zpět panu zpravodaji a máte dvě minuty, maximálně dvě minuty, prosím. Děkuji všem stínovým zpravodajům, všem mým kolegům a Chtěl bych se vrátit eh, k několika tématům, která zazněly. Myslím si, že nastal pravý čas také kvůli pandemii a že máme právo odpojit se na evropské úrovni a co nejrychleji, tak abychom chránili práva eh, eh, našich pracovníků, jejich zdraví, včetně mentálního. Pokud jde o PPP a EKR, a k jejich pozměňovacím návrhům, tak musím říci, že nesouhlasím s EKR, když říkají, že většina nepod, nepodporuje právo uh, na odpojení. Já bych chtěla říci, že ty pozměňovací návrhy naopak ukazují na to, že podporují právo na odpojení. Myslím si, že musíme být ambiciozní a musíme mít směrnici, která musí být eh, eh, tedy provedena v rámci Evropské unie. A pokud jde o komentář ze strany PPE, tak eh, já, jak jsem řekl na schůzi stínových zpravodajů, tak my musíme diskutovat o příloze, o té nové směrnici a musíme uh, tedy ošetřit to, na čem jsme se dohodli. Nemá smysl, abychom nesouhlasili v tom, jakým způsobem budeme formulovat to právo odpojit se a potom budeme mít úplně jiný text, který půjde úplně jiným směrem, tedy směrem toho usnesení. Takže tady je potřeba se dohodnout, pokud jde o e, tu přílohu na těch e, technických e, schůzích a potom se to musí objevit eh, v usnesení. Chtěl bych eh, poděkovat všem stínovým zpravodajům a myslím si, že musíme být jednotní napříč politickými skupinami, abychom eh, měli pokrokové právo na odpojení a něco, co bude potom moci být proveditelné. Děkuji vám. Dnes eh, jste se skutečně výborně drželi času, takže jsme eh, získali čas. Vidím, že paní Walsh se hlásí. Možná se chce vyjádřit eh, k právu odpojit se. A i když je to po tom, co pan zpravodaj pronesl závěrečná slova, tak já vám dávám prostor, prosím, paní Walsh, máte slovo. Now, Walsh, you have the floor. Okay, so she's still raising her hand, but it looks like... Zdá se, že je přihlášena, ale asi je to jenom chyba. Tak eh, já ještě v 10.30 musím ohlásit konec prvního hlasování, prvního kola hlasování a potom budeme mít hodinovou přestávku. A potom se sejdeme tedy 11.30 a na začátku zahájím druhé kolo hlasování pro finální hlasování. A potom nás čeká to eh, očekávané slyšení k Ela. Musím se podívat, kolik je hodin. Okay, four minutes to go. Ještě čtyři minuty. Okay, so now uh, it's... Dobře, takže je 10.30, já končím první kolo hlasování a máme teď hodinovou přestávku. Užijte si svačinu a já se projdu tady po budově. Uvidíme se v 11.30.